A další na programu máme otázku k ústnímu zodpovězení komisy. E, Týká se inteligentních energií Evropa, program Evropa 2. A dovolte mi, abych přímo předala slovo paní zpravodajce, paní Kavalion má dvě minuty. Děkuji. Ehm, paní předsedkyně, ehm, vážený pane komisaři, eh, nejprve bych ráda poděkovala za mm, příležitost na dnes tuto otázku komisi, komisaři. A sice se eh, jedná o pokračování Evropské inteligentního energetického programu. Využívání obnovitelných energií Ehm, a zachování těchto energií je klíčovým prvkem v ekonomickém růstu a vytváření pracovních příležitostí v Evropě. Evropská unie používala eh, strategie a legislativu na tomto poli, které byly mm, eh, ambiciozní, ale eh, politika potřebuje silné nástroje, které budou působit na místní a regionální úrovni. A tento program a agentura eh, s tím spojená přispěly eh, velkým dílem eh, k implementaci energetické účinnosti a používání legislativy v oblasti obnovitelných energií, zvláště když šlo o podporu inovativních projektů. A Obzvláště to byly aktivity jako mm, mm, mm, balíčky pro místní úřady, v tomto se musí pokračovat, musí to být ještě více eh, posíleno. A speciálně v dobách krize programy, jako jsou tyto, jsou zásadní pro ekonomický růst. A e, proto bych ráda požádala, e, ráda bych, aby komise odpověděla na následující otázku. Za prvé, co e, plánuje komise udělat proto, aby tento, tato iniciativa Inteligentní energie Evropa v letech 2000 14 až 18 mohla dobře fungovat, jaký je plán, za druhé, jaký má plán komise, aby se zlepšil tento program a za třetí, jak toto jak tento program inteligentní energie mm, bude eh, dotován eh, v rámci horizontu 2020 a jakou úroveň financování plánujete, kolik finančních prostředků chcete přidělit. Děkuji. Eh, pan Watson má dvě minuty, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Evropská unie funguje dobře, ale je zapotřebí málo peněz, aby se mohlo spolupracovat s místními úřady, tak aby se vyměňovaly nejlepší praxe, a aby se implementovaly eh, projekty eh, financování. Projekt Inteligentní energie Evropa a Evropská agentura pro konkurenceschopnost a inovace jsou vynikajícím příkladem tohoto na poli, co se týče boje boji proti klimatickým změnám. Takže komise pochopí obavy eh, eh, poslanců tohoto domu, eh, protože se nemá pokračovat programu, který vlastně motivuje občany, aby energie využívali moudřeji mm, a, tak, aby byl, se dostálo standardům Kyotského protokolu. Komise hovořila o tom, že se bude pokračovat této práci na tomto poli, ale jde o to, aby se to posílilo, aby se posílily dotace do budoucích programů. Komisař Göttinger včera navrhl, že inteligentní energie by mohla jít do horizontu 2020, ale ale chceme vědět, jestli tady budou programy konkrétní, chceme vědět, jestli tady bude určitá transparentnost, kterou měl předešlý program. Chceme vědět, jestli to bude aktivizovat z občanské společnosti a jestli to posílí závazky v této oblasti. Tak jak řekla paní Cavalio, podpora na místní úrovni. Tady se uvolnily velké prostředky, tak aby se napomohlo podnikům, aby byly energeticky účinné, aby mohly znovu Eh, energeticky vybavit své budovy, aby se vytvářely budovy, které budou z energetického hlediska inteligentní a aby se zlepšilo fungování elektrických sítí. Pokud by tento program zmizel, tak by to byla skutečná ztráta eh, pro eh, mnoho aktivit a nebylo by možné posilovat obnovitelné energie, nebylo možné uspořit energie. A myslím si, že otázka, kterou poslanci kladou, je tato ne, neví komise, jak dál, co se týče používání obnovitelné energie. proč plánuje pumpovat energie do plynárenských sítí ve prospěch společností, které už dělají obrovské miliardové zisky. A proč ne, nečerpat, proč to neudělat tak, aby prostředky šly tam, eh, kde eh, ta, existuje tato vize obnovitelných energií. Tady můžeme dostat našich závazků a můžeme do roku 2015 eh, snížit emise CO2. Grazie, la parola all'onorevole Tourmé. A teď pan Turmes má dvě minuty. I, uh Pane Levandovský, já nemám starosti s tímto, já jsem naštvaný ne na vás osobně, ale na ty, kteří v DG Výzkum a v DG Energie působí, kteří tady se toho účastní, protože toto je jeden z nejsmysluplnějších programů, které jsme vůbec kdy v rozpočtu EU měli. Tento program inteligentní energie a ten má být teď bez náhrady škrtnut. Studie, které se týkají offshore větru v severním moři, dá dále. Eh, eh, mají vznikat nové pracovní příležitosti, eh, mají, má být správně implementovaná směrnice o budovách. Dále, další kvalifikační opatření pro inženýry, má, mají tady, kteří mají budovat budovy, které nebudou spotřebovat energii, nulová energie. Pak jsou tu sítě progresivních občanů v Evropě a mohl bych takto pokračovat dále. Proč toto všechno má být teď zničeno? Proč? A jestliže pan Oettinger mm, mm, mm, nepřijdou eh, s konkrétním projektem, pak my jako poslanci parlamentu budeme eh, nuceni k tomu, aby starý program, který má posílit konkurenceschopnost, tento program bude muset znovu být oživen. A eh, Horizon 2020 se bude zase eh, vracet k tomu, čím by měl být, tedy separátním výzkumným programem a dobře zorganizovaným inovačním programem. A kolegové, kteří jsou zde přítomni, ti vědí, jak velmi nám záleží na tomto programu a očekáváme jak od paní Gengpin, tak pana Otingera, konkrétní odpověď. Písemnou odpověď a e, toto odbourání e, programu inteligentní energie je jedem e, v dobách, kdy bychom měli občany a občanky v Evropě získávat pro Evropu. Lidé, kteří jsou motivováni pro evropskou politiku, ti tady proti těmto postupujeme a toto není možné. Děkuji. Děkuji a nyní paní Riera. Děkuji, paní předsedkyně. Moje frakce eh, jasně eh, žádá zvýšit rozvoj na výzkum v oblasti obnovitelných energií. Eh, díky tedy v rámci budoucího víceletého programu je možné tímto způsobem přispět k cílům naší energetické politiky z hlediska účinnosti a využívání obnovitelných energií. Jsou tady dvě velice důležitá opatření. Opatření pro podporu ehm, nástrojů, které umožňují, eh, aby se takovéto eh, energie dostávaly snadněji na trh. A za druhé, eliminovat překážky, netechnologické překážky, které by se mohly na trhu objevit a které by eh, umožňovaly další využívání místních investic, vyškolení a podobně, aby se využívaly všechny tyto technologie. Eh, program IEE e pokrývá všechny tyto cíle dosti úspěšně, tak jak se to jasně ukazuje v různých hodnoceních. Je to program, který navíc také jasně ukazuje podporu malým a středním podnikům. A právě proto bych chtěla jasně říci v tuto chvíli a zde, že naše frakce podporuje eh, tyto cíle, programy a zavazujeme se, že dáme zcela jasné finanční prostředky na jeho uskutečnění. Děkuji. Děkuji vám a nyní má slovo pan Paxa z dvě minuty. Paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, program Inteligentní energie Evropa vytvořil předpoklady pro podniky a pro to, aby státy zpracovávaly studie o možných změnách. To je velký krok vpřed proti klimatickým změnám a směrem k boji proti klimatickým změnám a směrem k lepšímu využívání zdrojů. Jestliže bychom chtěli skutečně hovořit o inteligentní energii, pak bychom měli vycházet z jiných principů. Měli bychom hovořit o sluneční větrné energii, o vodní energii, o energii z vody. Měli bychom hledat nové energetické zdroje a všechny evropské programy by takto měly být zaměřeny. Měli bychom podporovat dlouhodobé zdroje a také obnovitelné energetické zdroje. Dnes musíme navrhovat a realizovat nové odvážné projekty. Nesmíme zapomínat na energii z vodíku, také na jadernou energii nových generací. My jsme ti, na nichž záleží budoucnost planety za 200 let. My bychom měli vycházet z principů, které jsou zde vhodné. A nyní děkuji, má slovo pan komisař Levandovský. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Všechny položené otázky a také přednesené komentáře vyjadřují znepokojivě o pro budoucnosti programu, který velice přispíval k inteligentní energii po Evropě. Já vás chci ujistit, že závazky nadále existují a budou posíleny i z finančního hlediska v budoucnosti byly předloženy argumenty týkající se využívání programu inteligentní energie Evropa 2 a poznámky, které byly předneseny, byly velice příhodné a nebudu je opakovat. Chci pouze říci, že to není pouze subjektivní pocit tento pocit je také potvrzen externím hodnocení, a toto hodnocení byl, konstatovalo, že tento program je velice vhodný, protože řeší otázky trvalé udržitelné energie. A jak víte, tak tento program podpořil více než 500 projektů, 50 projektů bylo řešeno malými a středními podniky. Opravdu musíme říci, že tento společný eh, evropský program byl velice úspěšný a máme dva velice úspěšné programy, eh, na které bychom měli navázat. Já vám chci tedy odpovědět, že musíme se zaměřit na několik cílů. E, energetická účinnost a obnovitelné zdroje, to je jedna stránka medaile, ale na druhé straně musíme také reagovat na otázku energetické bezpečnosti a solidarity. Toto je otázka, která byla tak konkrétní v roce 2009, kdy došlo ke snížení plynových dodávek přes Ukrajinu a pocítili to některé rodiny přímo na vlastní kůži. A proto jsme museli reagovat na tyto obavy a proto jsme museli rozdělit tyto peníze tak, abychom posílili ob- účinnost, ale také obnovitelné energie, ale také jsme museli posílit přes přeshraniční sítě, které přímo přispívají k bezpečnosti energetických dodávek na našem kontinentu, který je přímo závislý na dodávách také ze země FED. Takže pokud se týče budoucnosti, já jsem vás již o tom informoval. Vy víte, že to není přímo moje problematika, kterou se zabývám, ale již jsem to konzultoval. Nám jde o to, abychom zabezpečili lepší konsistentnosti mezi výzkumem, vývojem a trhem. A právě proto komise chce, aby aktivity v této oblasti byly součástí celkového rámce. A my jsme byli požádáni, aby jsme, abychom rozložili veškeré naše akce v této oblasti a jmenuje se tento program Horizon 2020. Já jsem zodpovědný za rozpočet a chci říci, že opravdu tady je k dispozici nevelká částka, to je 743 milionů a tyto peníze by měly vést eh, k konkrétním výsledkům. A já vás chci ujistit, že energetická účastnost a také aktivity v oblasti obnovitelných zdrojů bychom měli dále posílit a další detaily budou sděleny v roce 2012. Já vím, že také tyto části eh, by měly být posíleny v budoucím rozpočtu, v, roce, v rozpočtu 2014 až 2020. Nám jde o to, abychom tyto stránky rozpočtu posílili. A proto jsme schválili program Horizont 2020 eh, s dalšími podrobnostmi tohoto programu se ještě v průběhu doby seznámíme. Pak je tady také výkonná agentura pro konkurenceschopnost a inovaci. Eh, a tato agentura byla vyhodnocena jako velice vhodný orgán a její aktivity by měly být posíleny. Byla proveden, bylo provedeno externí hodnocení agentury a také programu inteligentní energie a dospělo se k názoru, že oba dva subjekty by měly získat řádné financování eh, v období 2014 až 2020 a toto spadá do mého portfolia a já proto chci říci, že my jsme v této oblasti stejného názoru jako parlament, že tyto oba dva programy jsou mimořádně důležité. Děkuji vám. A nyní eh, máme řečníky za politické frakce. Začneme EPP. Del Castillo. Děkuji, paní předsedkyně, vážený pane komisaři. Já myslím, že vaše vysvětlení je velice logické a eh, opírá se o zdravý rozum. Eh, jsou to velmi konsistentní eh, názory, argumenty a eh, doplňují je další aspekty stejně konsistentní. V parlamentu v této chvíli především upozorňujeme na to, že nástroj, který má historii velmi úspěšnou, nesmí zmizet nesmí zmizet následkem teoretických eh, úvah. Naopak musí se snažit být ještě účinnější. A v každém případě eh, nemůžeme eh, vynulovat nástroj, který velmi přispěl k celé řadě programů které přinášejí dobré výsledky v energetické oblasti. Přinášejí energetické úspory. Nemohu vyjmenovat všechno, ale například ENA nebo eh, Greenlight a podobně. To jsou eh, programy, které bez sporu jsou úspěšné. To všechno je důležitým pilířem. A to zejména v této době krize, kterou prožíváme v Evropě kdy se musíme zaměřit na inovace. Společnosti, které se nevěnují na inovace, ne, neučiní z inovací pilíř svého rozvoje, určitě nebudou dostatečně konkurenceschopné. A my tady máme nástroj, který byl užitečný právě pro rozvoj inovací v oblasti energií. Proto, pane předsedo, eh, chceme zdůraznit, že takovýto nástroj eh, nesmí být eh, zrušen, nesmí, být, eh, nesmí zůstat nevyužit. A je třeba k tomu přistupovat velice opatrně, aby takovýto nástroj i EE e nezmizel. Děkuji. Děkuji a nyní za skupinu ES, SAD na minutu. Ehm, paní předsedkyně, doufám, že eh, poselství předáte svým kolegům, protože my s vaší odpovědí nejsme zcela spokojeni. Jestliže opravdu chcete, aby energie ehm, mm, nezávislá, víte, co musíme udělat? Pak musíme eh, vědomě sadit na to, že v roce 2050 budeme eh, pokrývat všechno ze zdrojů obnovitelných energií a zvýšíme elektrickou účinnost. K tomuto neexistuje žádná alternativa. Tady potřebujeme obrovské rozsáhlé investiční projekty a programy, jako například eh, program Inteligentní energie pro Evropu. Proč tomu tak je? Proto, abychom se postarali o to, že na všech úrovních i s malými částkami eh, dáme dohromady velké iniciativy. Pan komisař vždycky říká, že musí zvýšit energetická účinnost. Na to potřebujeme prostředky. Prostředky musí být dostatečné a musíme je přidělit právě těmto programům. A to jsme od vás chtěli dnes slyšet, že existují prostředky, které jsou stanoveny právě proto, aby se naplnil tento cíl. Děkuji. Děkuji. A teď eh, pana Kurského nevidím tak proto dostane slovo pan Sosa Wagner. Minutu a půl. Světlo, více světla. E, to je velice důležité a básník e, který byl také dobrým správcem, by určitě opakoval svá slova světlo, více světla a dodal by e, úspory a více úspor. Eh, Evropa, která nemá dostatek energetických zdrojů, musí jasně rozlišovat eh, potřebnou spotřebu energií, důležitou pro rozvoj eh, hospodářství a zbytečnou, nadbytečnou spotřebu energií. A tady musíme opravdu výrazně změnit, drasticky změnit zvyky celé řady evropských občanů. Žádáme o úsporná opatření v době krize, žádáme o stimuly růstu, ano, ale je tady málo oblastí tak zajímavých, zajímavých, kde je možné uplatnit tato krásná slova. E, a jedním z těchto vzácných, jednou z těchto vzácných oblastí je právě energetika. Je tady například otázka integrované sítě, infrastruktur a Komise musí konkrétněji vyvíjet úsilí, konkrétněji než tomu bylo doposud, aby posílila páteř Evropy. Pouze dobře propracovaná evropská energetická um, uh, strategie se může ubírat dobrým směrem. Všechna upřesnění, která přicházejí v tomto uh, směru od komise, budou velmi vítány. Děkuji. Grazie, la parola agli altri oratori iscritti. Teď se dostáváme k ostatním řečníkům. Nejprve pan Mecáros. Má minutu a půl, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Evropská unie eh, musí dát do popředí inovace a eh, tím eh, zachovat dlouhodobé udržitelné zásobování energií. Eh, eh, ruská plynová krize, jaderná katastrofa ve Fukušimě a eh, také jiné, jiné situace stěžují naši, naše možnosti najít alternativy do budoucna. Inteligentní, program Inteligentní energie Evropa, tady právě komise nastavuje výhybky. Cílem je čistá, trvalo udržitelná energie pro nadcházející generace. Ta má být zajištěna a také má být posílena energetická účinnost a zvýšen podíl obnovitelných energií a a má být sníženy emise skleníkových plynů. Malé a střední podniky můžeme podpořit eh, přes tento program, můžeme posílit inovace, zajistit pracovní příležitosti a eh, posílit další vzdělávání, výzkum. Přesto všechno eh, program eh, v příštím plánovacím období bohužel eh, nemá žádné místo. A proto bych Evropskou komisi chtěla požádat proto, aby učinila vše proto, aby bylo zaručeno pokračování tohoto programu. Přes události ve Fukushimě jaderná energie podle mého názoru patří do okruhu inteligentních zdrojů energie, protože jaderná energie může být čistá, udržitelná a je to energie neutrální z hlediska emisí CO2 k eh, výsledkem ITER projektu potom eh, mohou být právě v budoucnosti takové eh, reaktory. A proto jaderná energie musí být inteligentní energií pro Evropu a měla by zaujmout prominentní místo. Děkuji. Děkuji a teď pan Enšu má minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím si, že mm, úspěch eh, programu, o kterém diskutujeme, mm, je dostatečným důkazem toho, že mm, to je dobrý, eh, dobře fungující nástroj. A proto jsem proto, aby se v programu pokračovalo. A jsem pro jeho vylepšení, eh, tak aby tento program byl viditelný v rámci našeho programu Horizon 2020. Ale je tu ještě další důležitý aspekt, který musíme podtrhnout. Potřebujeme více podpořit tento program finančně i v nových členských státech. Přístup musí být vylepšen k tomuto programu, musí to být vyvážené v členských státech, které se toho dosud nezúčastnily. Toto se musí více podpořit a efektivně posílit. I mm, zvýšení povědomí Ehm, co se týče ehm, stanování projektu a také přístupu k ehm, finančním prostředkům. To vše by vedlo k tomu, že na evropské úrovni bychom byli viditelnější a vedlo by to také k tomu, že by se uzavíraly mezery ve využívání energii. Děkuji. A teď má slovo eh, pan Kováč minutu. Děkuji. Děkuji. Program Inteligentní energie je skvělá iniciativa. Je to věrohodný zdroj. Teď už nemůžeme mít pochyb eh, o tom, že eh, budou dosaženy všechny cíle a že Evropa bude daleko konkurenceschopnější než všechny ostatní regiony ve světě a všechno bude trvalé udržitelné povahy a bouzí Číňané, se na nás budou, nás budou sledovat a budou se obávat toho, že v Evropě teď nastane úžasný vývoj. Tak jenom vyčkejme, protože možná se eh, nám pak budou smát, protože eh, oni protože my nevíme, jak, mm, jak opustit, eh, opustit potápějící se loď. Myslím si, že by bylo dobré hovořit tady rozumným jazykem. Už jsem několikrát upozorňoval na následující skutečnost. Jestliže pacient tedy mm, výroba elektřiny, jestliže kdyby toto bylo mm, dáno, postaveno na, na nohy nebo dáno dohromady, pak můžeme se věnovat inteligentním programům. A, mm, nemusíme vydávat mnoho peněz pro takovéto e, účely. Jenom 2% lidí může si dovolit takovéto energetické produkty a 98% si to dovolit nemůže. Jaderná energie, stavět jaderné elektrárny, to dělá Čína a Evropa se stane skanzenem, kde budeme si svítit svíčkou. Děkuji. Grazie. La... Děkuji. A teď má slova paní Jazovecka. Minutu a půl. Szanowni Państwo, Panie Komisarzu. Paní předsedkyně, dámy a pánové, pane komisaři, jedním z hlavních cílů strategie 2020 je snížení Mm, emisí skleníkových plynů a také posílení zelených technologií. Tento cíl eh, se bude těžce dosahovat v současné eh, krizi, proto bychom měli ocenit to, že máme nástroj eh, pro inteligentní energii v Evropě. Jeho ukázalo se, že mm, předpoklady, které byly učiněny v tomto programu, přispěly k tomu, že byla zvýšena energetická účinnost, že byly posíleny obnovitelné energie a podobné zdroje a že došlo, ehm, mm, mm, že si vyměnili poznatky věda a podniky. Měli bychom využít této zkušenosti. Tento program by měl být otevřen novým technologiím a novým zdrojům, které umožní některým členským státům, zvláště těm, kde jsou nezbytné změny. Těmto státům tedy bylo umožněno snížit emise CO2. Budou moci využívat nových energetických zdrojů, které nám dají nezávislost, a to je například břidličný plyn, mm, který se našel eh, v Polsku. Úspěch tohoto programu eh, spočívá v tom, že bylo dosaženo cíle, tyto cíle mohly být posouzeny a to díky odborníkům a profesionálním týmům, kteří, které spolupracují s exekutivním agenturou, eh, výkonnou agenturou. Takže myslím si, bychom měli ocenit tuto zkušenost, měli bychom ji přenést na další nástroje, tak abychom mohli zvýšit účinnost Eh, našich dalších eh, kroků, které jsou zaměřeny na trvale udržitelný rozvoj. Děkuji. Děkuji vám a nyní paní Hercok jedna minuta. Děkuji, pane předsedo, paní předsedkyně. Takže, pane komisaři, máme strategii 2020, máme program inteligentní energie Evropa, máme další agenturu a také nástroj Elena. A vy nám řeknete, že to všechno máme zrušit, to by bylo nejlepší. Jestliže to zrušíme, tak se vzdálíme našim cílům. Proto my musíme zlepšit účinnost, musíme také zlepšit účinnost po celé Evropě unie, tak aby se do toho zapojily malé a střední podniky. To je to, což je nejdůležitější. Proč eh, také o tom diskutuje nyní parlament? Grazie. Děkuji vám a nyní pan Pirillo. Děkuji, děkuji paní předsedkyně, pane komisaři, kolegyně, kolegové. inteligentní energie Evropa je jedním z našich nejúspěšnějších nástrojů. Podílí se na něm 300 partnerů a máme zde 500 projektů. Našimi důležitými partnery jsou malé a střední podniky. Tento program také přinesl v oblasti energetické účinnosti další přidanou hodnotu. Já také mám obavy o budoucnost tohoto programu, který se hrával ústřední roli při zvyšování povědomí povědomí a také při výměně nejlepších praxí. Právě proto se chci zeptat, Evropské komise, co hodlá dělat pro pokračování tohoto programu, protože když tento program zrušíme, zničíme mnoho očekávání a je třeba také vytvořit budoucí financování tohoto programu. Děkuji a nyní má, mají slovo ostatní řečníci v rámci postupu Catch the Eye. Pan Kelly jako první. Minulý týden jsme zjistili, že je těžké získat jednomyslnost eh, v všech oblastech na evropské úrovni. Právě proto je také těžké dosáhnout jednomyslnosti u energií. En- program in- inteligentní energie byl velice dobrým programem a já jsem překvapen, kolik podniků a měst se na mě obrátilo s projekty v této oblasti a také všichni tyto subjekty chtěli se účinně chovat v oblasti energie a právě proto musíme s tímto programem pokračovat. Já jsem přesvědčen o tom, že pan komisař Ettinger i paní komisařka Gegen Quinn předloží balíček tak, abychom eh, docílili našich cílů, což je, jsou úspory do roku 2050. A nyní paní Beginnes. No, děkuji, paní předsedkyně. Já myslím, že eh, komisař pochopil eh, z naší diskuse, že máme rádi tento program a že dobře funguje a chceme, aby jeho cíle působily i nadále, i do budoucích programů. Máme určitou obavu, že nedosáhneme cílů eh, efektivního využívání energií a to je velice důležité. Pouštět se do takových úkolů, to je důležité pro naše občany. Pokud jde o horizont 2020, pak naší obavou je, že tato koncepce inteligentní energie se ztratí v tom větším programu a proto eh, nás musíte uklidnit, že, se tomu tak, že tomu tak nebude. Já myslím, že když to není nijak narušené a porouchané, proč se to snažíme opravovat? Děkuji. Děkuji a slovo má kolega Matula. Děkuji, paní předsedkyně. Pane eh, komisaři, eh, IEE nám nabízí eh, efektivní využívání zdrojů v energetice, dopravě, v stavebnictví a v dalších oblastech. Je to velice důležitá cesta, po které se ubíráme, abychom dosáhli udržitelného rozvoje v Evropě, snížili, eh, snížili emise a dosáhli našich cílů. To může být Eh, úspěšné díky iniciativám na místní a regionální úrovni. Eh, nicméně v celém tomto rámci je dobré se soustředit na lepší informovanost a zaangažovanost orgánů na všech úrovních, například eh, čistá vozidla, trvale udržitelné budovy z energetického hlediska, mobilita, energetické programy, konkrétní akce, které podporují udržitelnost a efektivnost z energetického hlediska hlediska. To všechno je velice důležité. Finanční nástroj um, Evropské komise a Evropské banky mohou uh, podpořit takovéto udržitelné programy. Děkuji. Děkuji. A uh, dávám slovo kolegyně Merkelové. Eh, myslím si, že pokus komise eh, zjednodušit eh, cíle, to si myslím je dobrá věc, ale Nemusíme tady znovu vynalézat kolo. Když něco dobře funguje, tak bychom u toho měli zůstat. Ehm, ani to nemusíme měnit. A proto si myslím, že program Inteligentní energie pro Evropu eh, funguje dobře, to jste sam, sami potvrdili, říkají to v podstatě všichni. A proto je pozitivní, že my jako e, Evropské společenství e, se uděláme takový pokrok v tomto tématu. Komisař Ettinger to řekl včera taky. V průběhu týdne chce nás ještě informovat o tom, do jaké rozpočtové položky mají být prostředky přiděleny. Já si myslím, že ani není e, důležité, abychom tady šli do detailů, protože mm, bych ráda, kdybychom byli dříve informováni a přesně věděli, o co se jedná. Možná byste nám mohli trošku přesněji sdělit, mm, kam má být ten program při přiřazen, jaké prostředky má být přiděleny, jaké jsou přesné cíle, jestli program bude rozšířen, jestli má být do budoucna prodloužen. A jestli v příštím um, programu, v příštím finančním rámci bude vůbec se moci v tomto programu pokračovat. Horizon 2020 velmi sází na eh, výzkum a vývoj, ale ano, tyto programy praktického charakteru, někde i malé a střední podniky mohou být začleněny, těch je příliš málo a ty musíme daleko více podpořit. Děkuji. Děkuji. A... Děkuji a paní Tykau tady, myslím, není, takže předávám slovo eh, panu Balcitisovi. Děkuji, paní předsedkyně pane komisaři. Program inteligentní energie pro Evropu, kde byl představen v roce 2003, se setkal s velkým zájmem. Do dneška víc jak 2200 různých projektů bylo realizováno eh, k tématu vědomostní společnost a energetická účinnost a obnovitelné eh, zdroje energii. Ehm, já sdílím obavy, které se týkají budoucnosti tohoto programu. Program by měl by se v něm pokračovat i v rámci dalšího finančního ehm, výhledu, měl by být zachován tak aby více výzkumných institutů a malých a středních podniků se tohoto programu mohlo zúčastnit a aby z toho byla vytvořena větší přidaná hodnota v celé Evropě. Děkuji.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 Pane předsedo, toto je eh, způsob, jak se Evropa eh, posouvá k vědomostní společnosti a jak může podpořit domovitelné energie a to snižuje naši závislost na ropě. Eh, Evropská unie by se měla postavit této výzvě a měla by vytvářet nové stimuly a investice. Ale mm, Máme tady eh, výjimečný potenciál kvůli vulkanickému potenciálu v některých, eh, os, na některých ostrovech, proto musíme využít eh, tyto obnovitelné energie v některých regionech. A už vyrábíme spoustu elektřiny ze zdrojů a, a mm, geotermálních a také větrná energie je důležitá a 100% mm, e, měli bychom využít hodně obnovitelných energií, toto je mm, budoucnost Evropy, Evropa by měla podpořit tyto projekty, které e, vycházejí z tohoto modelového regionu z Irska. Děkuji a teď má slovo pan Paška. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Děkuji, pane předsedo, paní předsedkyně. Pro dosažení trvale udržitelného růstu musí mít Evropa Evropská unie dostatek energetických zdrojů. V současné době jsme závislí na dovozu energetických surovin, především z Asie a z Afriky. Nemáme tak velké surovinové zásoby a právě proto bylo rozumné, že jsme zahájili program inteligentní energie, kde máme vytvořit především inteligentní řešení v oblasti energetiky. Ale tento program platí pouze do roku 2013, proto se musíme dnes ptát, jak to bude vypadat s inovativními energiemi po roce 2013. Já stejně jako ostatní kolegové očekávám, pane komisaři, že Evropská komise nám brzy zodpoví tuto aktuální otázku. Děkuji vám za pozornost. Grazie, la parola all'onorevole Děkuji a slovo má pan Sikorsky. Eh, tento program se snaží eh, posílit eh, energetickou účinnost. My musíme maximálně využívat energetické zdroje, které máme k dispozici. Existující programy se Eh, snaží eh, tento cíl eh, zohlednit. A energetické úspory, energetická účinnost, to jsou věci, které musíme podporovat, abychom zajistili udržitelný rozvoj. Změny v politice by měly být příznivé k životnímu prostředí a e, jsou to otázky e, emisí CO2 a energetické úspory, které jsou tady v popředí. E, to jsou naše závazky do budoucna a měli bychom usilovat o moderní řešení, abychom využívali obnovitelné zdroje. Děkuji. A poslední řečník v tomto cyklu, Nantika. Paní Tykau, děkuji. My jsme pro Eh, pokračování eh, programu IEE e i v dalších eh, finančních perspektivách. Jde totiž o vytváření inteligentních energetických řešení. V období 2007 až 2013 730 milionů eur bylo věnováno na tento program a bylo zde spolufinancování v 75%. Tento program financoval 500 evropských projektů, které trvaly 2 až 3 roky a 8 až 9 účastnických zemí, to znamená 3 tisíce eh, příjemců v našich členských zemích. Zlepšování eh, energetické eh, účinnosti v oblastech dopravy, průmyslu, stavebnictví, zařízení a podobně. Myslím, že tato iniciativa IEE e je velice pozitivní, velice příznivá a je financována z programu IEE 400 e 76 projektů se přihlásilo letos, 320 škol z celé Evropské unie a také z Norska a z Chorvatska se na tom podílelo. Eh, jde o vytváření skutečně inteligentních programů pro další eh, finanční období. Děkuji. Grazie, la parola ora al Děkuji. A nyní dáváme slovo komisaři Levandovskému. Paní předsedkyně, vážení členové, Nemusíte mě přesvědčovat, eh, ani členy komise nemusíte přesvědčovat o užitečnosti takového programu, který přináší dobré výsledky. Eh, nemusíte mě přesvědčovat o užitečnosti a eh, účinnosti těchto prostředků, 730 milionů eur, to má obrovský pákový efekt, přináší to dobré výsledky například ve využívání obnovitelných zdrojů energie. Také zapojení malých a středních podniků je součástí programu a to je právě ta otázka těch 3 tisíce eh, subjektů, které mohou být právě považovány za malé a střední podniky. Pozice parlamentu, to musím říci, je nejen zcela e, jasná a zohledněná. Evropský parlament zvýšil rozpočet e, o 10 milionů eur, rozpočet na rok 2011 a ještě o 7,5 milionů eur na další rok. To je jasný závazek, který se vyjadřuje i v rozpočtovém e, hledisku. Program nezmizí ty závazky nemohou zmizet, protože to velice přispívá k cílům strategie 2020. Účinnost um, eh, v oblasti energií je přece mezi hlavními prioritami strategie EU. Musíme ale také reagovat na potřeby eh, dát hlavní směr programům. To je zcela jasně uvedeno ve všech hodnoceních různých programů EU do budoucna eh, vzhledem k různým omezením eh, musíme eh, uvažovat ne o tom, jak utratit více, protože další zdroje nemáme, ale jak utratit lépe naše prostředky. A to je právě samozřejmě otázka využití našich zdrojů. Ovšem nezmizí program, který dobře funguje. Otázka z nějaká bude budoucnost tohoto programu při určité aktualizaci Eh, víme, že rostoucí eh, obálka z 50 na 80 miliard eur do roku 2020 je právě eh, mm, energetika definována jakožto energetika, která bude čistá a bezpečná pro budoucnost klimatu. To je oblast která v nadcházejících eh, letech až do horizontu 2020 se orientuje na další důležitý aspekt, který je bezpečnost. Eh, čistá a účinná energetika v oblasti inteligentní energie je jasně definována a bude to ještě viditelnější závazek i z hlediska finančního. To samozřejmě není jediné místo, kde budeme hledat peníze pro eh, inteligentní, obnovitelnou a účinnou energetiku. Eh, ale opakuji, eh, v prioritách strukturálního fondu je to velice vysoko a Je to především určeno pro regiony, kde je e, příjem na hlavu nižší než 90 EU. Účinná energetika je na prvním místě mezi cíly strukturálních fondů e, v těchto typech e, regionů. Co nás tedy čeká? Náležité místo pro inteligentní energii v našem rámci přes jednu miliardu místo 700 milionů. Já ale teď nemohu to říct přesně, ale rozhodně je to obálka, která narůstá, čili jasné zviditelnění, jasný závazek, které jsou zaručeny v rámci 2014 až 2020. Úloha Evropského parlamentu je tady zcela jasná. Ovlivňuje budoucnost, ovlivňuje pravidla, která budou uplatňována i v této oblasti. Děkuji. Děkuji panu komisaři. A tím je rozprava ukončena. A podle programu teď eh, následuje zpráva kolegy Švába k evropské eh, politice konkurenceschopnosti a eh, proto zpravodaj pan Šváb dostává hned slovo na 4 minuty, milí kolegové, kolegyně. Nejprve bych